Colleagues, if you could take your seat. Kolegové, prosím, posaďte se. Zahájíme hlasování. Vím, že toho nemáme tolik jako včera, ale i tak musíme splnit svou povinnost. Nejprve několik oznámení. zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Jsou nějaké námitky? Žádné námitky nevidím, čili zápis je schválen. Písemné prohlášení číslo 2 lomeno 2010, které předložili poslanci Monika Luisa Makovej, Simon Busutil, Luigi de Magistris, Ana Gomes a Bart Stes o úsilí Evropské unie v boji proti korupci podepsala většina všech poslanců parlamentu. Písemné prohlášení bude podle článku 123 jednacího řádu předáno všem, kterým je určeno, a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na zasedání dne 18. května 2010. Mrs. McAvey would like to... Paní Makové si chce vzít slovo k procedurální připomínce. Uh, Děkuji, pane předsedající eh, Chtěla bych poděkovat velice kolegům, kteří podpořili a podepsali tuto iniciativu. My se snažíme aplikovat, apelovat na radu a komisi, aby eh, se více bojovalo, silněji bojovalo proti korupci a to dřív, než bude pozdě. Děkuji. A nyní budeme hlasovat o první zprávě, to je zpráva pana Mendéze de Vigo o rozhodnutí nezvolávat konvent pro revizi smluv, pokud jde o přechodná opatření týkající se složení Evropského parlamentu. Budeme hlasovat o rozhodnutí jako celku, je to